Uh, Mr. Christensen. Okay. Dear colleagues, good morning. Kolegové, přeji vám dobré dopoledne. We can, we can start and uh, we vote. Můžeme tedy začít hlasováním. Je to bod číslo 15 na našem programu, jak jsme ho včera schválili. Máme tady veřejně dostupné dokumenty, o kterých budeme hlasovat a já doufám, že máte připravené své hlasovací karty. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh. Ne, kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní kompromis 4 s ústní změnou. Eh, paní Rozie. Děkuji. Chtěla jsem pouze stručně prezentovat pozměňovací návrh, za kolegyni, která ho předložila. A jo, to, prohovořili jsme to s veškerými frakcemi a také s panem zpravodajem a proto bych eh, krátce se o tom zmínila. Na konci kompromisního textu eh, se říká, že Et euh, supprime les... Uh, the about mentioned documents, tedy ty nahoře zmíněné dokumenty a to má být vypuštěno. A pak je tam ještě pojem agenda a meetings. Donc ça donne le texte, take the view that a list of trilogue meetings and the above mentioned documents. Should Ano, čili uh, meeting a uh, výše, výše zmíněné dokumenty mají být dány a tak dále. Eh, dále ten uh, poznací návrh pokračuje podle původního textu. Paní Hautala, já tento ústní směnu podporuji a možná pro transparentnost vysvětlím, proč Eh, my jsme dosáhli velmi širokou shodu o eh, mnohem transparentnějším přístupu k dokumentům a také eh, registrace dokumentů v parlamentu, zejména dokumentů z trialogu. Je zde ovšem jedna, jeden sporný bod, který bude řešen, bude vyřešen právě probíhajícím soudním e, sporem a to se týká přístup k těm tzv. čtyřsloupcovým dokumentům, které se používají v triálogu. Nicméně e, všechno to, co zde bylo řečeno, jako ústní změna je cenné a budeme o tom zbytku debatovat později. Děkuji. Čili hlasovat můžeme. The secretariat is informing... Eh, sekretariát mě informuje, že máme tady jednoho eh, člena SAD, který nebyl řádně ohlášen. Okay, it... okay, Mrs. A. It seems to be fixed, however, uh, may... Tak eh, zdá se, že je to vyřešeno a já bych informoval politické skupiny, že v případě, že členové, eh, kteří nejsou, tedy poslanci, kteří nejsou členy nebo náhradníky ve výboru a přijdou hlasovat, eh, musí být sekretariát předem o tom jméno informován. Nyní kompromis čtyři, Kdo je pro? Kompromis čtyři s ústní změnou. Čtyři s ústní směnou, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 9 pro? proti, zdrželi se. Schváleno 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 11 pro, proti, zdrželi se. Přijato 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ale možná to, prosím, prověříme elektronicky.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 celém takto pozměněném textu. A je to schváleno. Blahopřejeme paní Hautala. A teď budeme pokračovat ovšem pouze v sestavě pro zasedání se zavřenými